right? Eh, vážené kolegyně a kolegové, začneme naši práci. Minulý pátek vám bylo sděleno, že se bude měnit náš pořad jednání, protože eh, pan ministr pro eh, dohodu mírovou s Jižním Sudánem nepřijde, pan Pagamon a proto rozšířené předsednictvo bude mít schůzi dříve, a to od 11.30. Dnes odpoledne po hlasování předseda delegace pro vztahy s Magrebem, pan Panceri, a naše zpravodajka pro rámcovou dohodu mezi Evropskou unii a Líbí, a Gomeš, nás budou informovat o nedávné náštěvě Líbie která se uskutečnila ve dnech 1. až 5. listopadu tohoto roku. Chci vám tedy připomenout, že dnešní schůze byla ještě prodloužena odpoledne až do 19.30 a to proto, aby pan komisař File mohl eh, předložit naši, našemu výboru eh, balíček eh, pro rozšíření. Hovořil tedy o kandidátech, potenciálních kandidátech na vstup do Evropské unie. Tato část schůze se eh, bude eh, konat těsně poté, co kolegium komisařů schválí onen balíček. A nyní k našemu eh, dopolednímu pořadu jednání. Nejdříve tedy schválení zápisů ze schůzí 20. září a 5. října. Pokud nemáte výhrad, budeme považovat tyto zápisy za schválené. Nemám pro vás žádné sdělení. Přijdeme k bodu číslo 4, výroční zpráva o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice EU v této oblasti. Kolegové projevili velký zájem o tuto zprávu. Počet pozměňovacích eh, návrhů je rekordní, 423 pozměňovacích eh, návrhů celkem. A vzhledem k tomu, že odpoledne máme hlasovat, podařilo se ještě dohod, dohodnout několik kompromisních pozměňovacích eh, návrhů, což nám umožní, abychom paní vysoké představitelce mohli předložit naše očekávání ohledně politik Evropské unie v oblasti lidských práv. Naším cílem je samozřejmě, aby byla schválena tato zpráva na eh, prosincové plenárce a to, co možná eh, nejširším konsenzem A proto paní zpravodajka Andrikiene si už připravila více než 40 kompromisních pozměňovacích návrhů. Dáme se tedy hned do práce a já předám slovo paní zpravodajce, aby mohla tedy Eh, nám předložit eh, své názory a také kompromisní návrhy, aby hovořila o těch kompromisech, kde už se podařilo dosáhnout dohody a jaké jsou teď další návrhy. Prosím, máte eh, slovo. Chcete, nepřejete si nikdo slovo, takže dám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit mateřštinou, neboli litevsky, vážení kolegové. Je mi velkým potěšením seznámit vás dnes s výroční zprávou o stavu lidských práv ve světě a politice EU v této oblasti. Tento dokument, který projednáváme dnes a o kterém se bude hlasovat dnes odpoledne, je hlavní zpráva skupiny ELS o situaci lidských práv ve světě. Několik slov roku 2008 a 2009. Nejprve bych ráda poznamenala, že tato zpráva pokrývá trošku další období než obvykle. Období, kterého se týká tato zpráva, sahá od roku 2008, od poloviny roku 2008 do roku 2009 a týká se nejen situace lidských práv a demokracie po celém světě, ale také politiky Evropské unie a činnosti v této oblasti. Uvidíte také určité poznámky o porušování lidských práv v roce 2010. Já myslím, že opravdu nemusíme čekat na zprávu za příští rok, abychom se zmínili o nejhorších případech porušování lidských práv v roce 2010. Období 2008 až 2009 bylo specifické. Za prvé stoupila v platnost Lisabonská smlouva. Vznikly nové instituce, například Evropská služba pro vnější činnost. A samozřejmě všechny tyto věci měly své důsledky i v kontextu umluvy o lidských právech a celé řady dalších mezinárodních dokumentů. Charta OSN o lidských právech je nyní povinná, závazná a proto je nutné věnovat větší pozornost lidským právům i boji proti terorismu na celém světě. Všechno je potřeba v našich politikách lépe harmonizovat. Celosvětová hospodářská krize také měla určitý dopad na lidská práva především na obyvatelstvo po celém světě, které trpí nejvíc. A změna klimatu má dalekosáhlé dlouhodobé následky na lidská práva, především v rozvojových zemích. A konec konců i moderní technologie jsou podstatné. Vývoj moderních technologií také souvisí s porušováním lidských práv. Příkladem je internet. Tolik tedy k tomuto období. A nyní několik slov k tomu, jak je dokument uspořádaný. Sestává z několika kapitol, který se týká toho, co dělá Evropská unie v oblasti lidských práv, dále mezinárodních for, OSN, svobody vyznání, sledování voleb a volebních procesů a tak dále. Je tam celá řada dílčích kapitol věnovaných trestu smrti, násilí vůči ženám, porušování mezinárodního práva a je tam dokonce kapitola o Mezinárodním soudním tribunálu. K tomu bylo nejvíc pozměňovacích návrhů. A jak už říkal pan předseda, celkem máme 423 pozměňovacích návrhů. Je to opravdu velký počet. A to je jen dokladem toho, nakolik důležitá je ta zpráva, nakolik nám na ní záleží. Já jsem se ji snažila zpracovat tak, aby pokrývala aby odrážela všechny politické názory, všechna stanoviska v tomto parlamentu, nejenom má a mé skupiny. Dohodli jsme se na určitých kompromisech, jak už také zmínil pan předseda. Kompromisních návrhů je 42. A samozřejmě, až budeme hlasovat, chceme je podpořit. Ráda bych také poděkovala organizacím, které obhajují lidská práva, nevládním organizacím, které přispěly k přípravě tohoto dokumentu. Velice dobře s námi spolupracovali a já jsem vděčná za jejich připomínky. Už jsem to říkala a mohu jen zopakovat, že obhájci lidských práv, tyto nevládní organizace jsou hlavní odborníci a poradci a jsem vděčná za jejich podporu. Samozřejmě kompromisní návrhy jste všichni dostali, Já myslím, že je nemusím opakovat, nemusím je znovu číst. Jen budu vděčná kolegům, kteří se zapojí do diskuze. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Slovo má jako první stinový zpravodaj kolega Hana. Thank you very much, President. And firstly, can I thank... Uh, já, já chci nejprve poděkovat paní zpravodajce, je to dobrá přítelkyně a kolegyně, už dlouhá léta a já jí chci zvláště poblahopřát k její práci zpravodajky letos. A musela se vypořádat s obrovským množstvím pozměňovacích návrhů a z toho vyvstává nebezpečí, že se zpráva může stát příliš dlouhou, nečitelnou, eh, hrozí dublování a ona Eh, musela velice usilovně pracovat na těch pozměňovacích návrhů, takže za skupinu SDE chci velice poděkovat za její úsilí. Chci také poděkovat za výměny názorů s podvýborem pro lidská práva. Eh, následovat museli překlady a eh, času bylo málo protože je potřeba eh, toto dopracovat do plenárního zasedání v prosinci, takže ona si opravdu vedla velice dobře. Také si myslím, že ve zprávě se eh, vyskytla řada inovací díky jejímu úsilí, ku příkladu, co se týče svobody vyjádření na internetu a nebo tím, že se zaměřila na závěry eh, Rady eh, proti násilí na ženách a dětech. To je její specifický příspěvek do této zprávy a díky její práci a práci dalších skupin eh, se eh, dostalo eh, zvláštní kvality této zprávy ještě i v návaznosti na Mezinárodní trestní tribunál. Takže to jsou opravdu specifická plus této letošní zprávy. Myslím, že je důležité, aby tento výbor eh, vyslovil, že už celou řadu let se snažíme, aby tato eh, zpráva se nestala eh, nějakou náhražkou zprávy o lidských právech Rady Evropské unie. Naše zpráva má analyzovat jak tu jejich zprávu, tak eh, závěry Rady a vysoké eh, eh, zastupitelky pro lidská práva a paní zpravodajka se skutečně zasadila o tento lepší přístup. A jak roky jdou, tak stále méně poslanců má chuť se pouštět do komentářů o těchto otázkách a e, když e, vlastně e, přijdou různí poslanci s různými návrhy a protinávrhy, tak těžko proti ním hlasovat, protože se vším souhlasíme, ale tu zprávu to zbytečně nařeďuje. A paní zpravodajka se velice dobře zasadila v této zprávě o to, aby se dala dobře politicky využít a ty pozměňovací návrhy z naší strany vlastně měly upozornit eh, radu a vysoké zástupce eh, na to, že i v tom návrhovém procesu loni eh, Evropský parlament zvláště přispěl k této zprávě. Za švédského předsednictví jsme sehráli aktivní úlohu o to, aby do té evropské zprávy se dostala i část o parlamentních právech a tak dále. A připomínáme, že tento postup Evropské unie zajišťuje, abychom dokázali o lidských právech hovořit jedním hlasem. A to je opravdu lepší přístup. Zvláště chci paní Androkiny poděkovat za dva eh, eh, kompromisní návrhy. Jeden eh, ke Goldstonově zprávě, kde ten původní návrh se oddaloval od závěru parlamentu a nebylo lehké dojednat eh, koncenzus v parlamentu mezi různými frakcemi a bylo velice důležité, abychom toto v této zprávě eh, zvládli stejně dobře a ona velice umně se dopracovala kompromisu, který je spravedlivý a rozumný. Za to jí děkuji. A rovněž eh, co se týče GSP+, i tady jsou opravdu různé názory o tom, jak eh, účinná, eh, efektivní a spravedlivá je ta eh, operace GSP+. A ona také se dokázala vlastně vypracovat takové zlaté střední cestě. Specifické priority socialistů my jsme se vyjadřovali k právům lesbiček a gayů a rovnoprávnosti žen a muž, mužů a Chtěli jsme jasně říci, že jsme proti diskriminaci eh, na základě víry a, a náboženství, ale tady je velice důležité také říci, že jsme proti tomu, aby byli diskriminováni i ti, kteří nevěří. Uh, ta, existuje snaha uh, považovat uh, Eh, považovat ehm, kritiku náboženství eh, za porušování lidských práv, ale my se eh, vůči tomu stavíme kriticky. Jsou tady také evropské pokyny o sociálních, ekonomických, kulturních právech, to je inovace a doufám, že to parlament podpoří. Co se týče Guantanáma, výsledek eh, nedávných voleb v USA to možná změní, ale my jsme se chtěli více zaměřit na roli Evropy eh, v tom, aby eh, ve Spojených státech tedy se konečně uzavřel tábor Guantanamo a jak bylo řečeno, tady bude těch pozměňovacích návrhů více. A závěrem několik slov o Kubě. Eh, ve výroční zprávě o lidských právech se stavíme kriticky o eh, chování některých členských států eh, v Radě OSN pro lidská práva, protože ten přístup není koncen, koncensuální, není plně zaměřen na lidská práva, ale my sami jsme vůči Kubě jednali v dobré víře, že se snažíme o dojednání lidských práv. Tím nechci paní zpravodajku kritizovat. My jsme se setkali a uvědomili jsme eh, si, že eh, naše frakce to víceméně vidí dost podobně, ale je politování hodné, že eh, jediný kompromis, eh, který socialisté mohou eh, podpořit, eh, je vlastně o Kubě. Mně je to líto, protože myslím, že lidská práva by měla být na prvním místě, i když se v jiných směrech politicky v názorech lišíme, tak bychom měli být schopni se dohodnout alespoň na obraně lidských práv. A já to chci znovu otevřeně říci, že experti socialistů, kteří tuto otázku dále zkoumali a budou i nadále ochotni se na tom eh, podílet. Eh, já se obávám, že tady se nám nedaří se dopracovat koncenzu. Eh, aspoň jedna tato položka z těch skoro pěti z těch by neměla jít pod vodu. Je to velice důležitá položka a myslím, že je velice důležitá, aby prošla. Děkuji, paní Androky. Děkuji, slovo předám druhému stínovému zpravodaji, kolegu Donksisovi. Thank you, Mr. President. Um, I would like to... Děkuji. děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Androkiny za skvělou zprávu, za obrovské množství pozměňovacích návrhů a za to, že úspěšně také vypracovala kompromisní návrhy. S příspěvky různých kolegů se ta zpráva stane skutečně Eh, jasným sdělením od Evropského parlamentu nejen vůči třetím stranám, a také radě, komisi, členským státům a nové e, služby parlamentu pro vnější činnost. Já vás chci vyzvat, abyste hlasovali ve prospěch zprávy, protože je to důležitý krok jak vůči eh, lepší koordinaci eh, vůči obraně lidským právům a také se zabývá některými nejnalehavějšími problémy lidských práv v Evropě. Jako stínový zpravodaj za ALDE jsem spokojen se všemi kompromisními návrhy, ale ne všechny ty návrhy eh, našich kolegů by se měly a dostanou se do, toho, eh, do té eh, závěrečné zprávy. Řada našich kolegů bude hlasovat proti těmto návrhům, ne snad kvůli tomu, že bychom zásadně nesouhlasili s jejich eh, obsahem, ale protože se třeba v některých případech eh, příliš zaměřují na některé aspekty. My musíme volit priority a nemůžeme eh, tam specificky rozvádět každý případ, každou myšlenku, i když jinak jsou hodnotné. Jinak chci vyjádřit svou vděčnost paní Andrikinové za její práci a chci vyzvat všechny, aby hlasovali pro její zprávu. Děkuji. Jako třetí kolegyně Autala. Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Přidaná hodnota této zprávy, která vzejde z Evropského parlamentu v prosinci, spočívá v tom, že bude přímým vkladem do přehodnocení strategie Evropské unie pro lidská práva, jak slíbila vysoká představitelka. A já vím, že jak ona, tak komise už čekají na vklad, na příspěvek Evropského parlamentu do tohoto procesu. Zatím se ještě přesně podrobně neví, jak se to bude dělat. A tady bych chtěla zmínit, že si myslím, že přehodnocení strategie Evropské unie v oblasti evropských práv by mělo být velice transparentní a inkluzivní a proto si myslím, že Evropský parlament by měl také požadovat, že komise předloží parlamentu a radě sdělení. Buď komise nebo vysoká představitelka. aby skutečně proběhla otevřená diskuze o tom, jak aktualizovat politiku Evropské unie v oblasti lidských práv, s tím, že Lisabonská smlouva tuto oblast dále posiluje a zdůrazňuje. Z mého pohledu stínové zpravodajky paní Andrikiene odvedla vynikající práci a mohu podpořit kompromisy. Byla také nesmírně otevřená vůči dalším návrhům, návrhům mým i dalších kolegů. A proto se domnívám, že výsledek bude dobrý. Děkuji. Kolega Schulz. Es liegt uns hier ein sehr guter um Toto je velice kvalitní a eh, důkladná zpráva a je to vlastně eh, odraz deficitu a porušování lidských práv, ale přesto si myslím, že by potřebovala určité doplnění a precizování. Nesmíme se zaměřit jen na lidská eh, eh, práva, ale i na kontext občanských práv především aktivní a pasivní volební právo, které v řadě států není zaručeno anebo je dokonce porušováno. A Eh, dochází i k falšování voleb a k manipulacím eh, voleb. To víme nejenom eh, z pozorování voleb, ale ku příkladu manipulace voleb v Rusku a nedávno na Ukrajině. Z jiné strany tato zpráva by potřebovala sprecizovat, co se týče Eh, útoků eh, na novináře, především v postsovětských státech. Eh, není to jenom případ Natalie Estěmirovy, ale letos osm novinářů přišlo o život a řada eh, útoků eh, proti eh, dalším novinářům. Nedávno Boris Kašin, to jsme se do, dozvěděli z médií. Takže i to by zpráva měla vyzvihnout. A z jiné strany i je potřeba v té zprávě být aktuální. To je případ demonstrace k článku 130 Ruské ústavy. Minulou neděli toto bylo vlastně konečně povoleno. Já jsem sám se účastnil, ale ještě eh, zatím to není zdaleka to, co my chápeme pod eh, tedy eh, právem demonstrovat. Ten počet tam je účastníků omezen a Stejně to bylo obšancováno tedy řadou ozbrojenců ze strany policie ruské, takže to rozhodně není uspokojivá situace. Ultimo intervento, l'onorevole... Jako poslední paní Jegle, prosím. Jegle, sorry. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, poděkovat paní zpravodajce Andrikiene, ale i dalším stínovým zpravodajům. Eh, já sama jsem zažila ve výboru pro eh, právo, jakým jak detailně jsme se tou zprávou eh, zabývali. Já jsem také přispěla k řadě pozměňovacích návrhů a když si přečteme ty kompromisní návrhy, tak si musíme uvědomit, že samozřejmě ne všechny problémy eh, tohoto světa je možné do této zprávy zahrnout. Tato zpráva po no, Lisabonské smlouvě v naší nové situaci eh, bude vyvážená a bude významná a uh, hovoří se ní, o, v ní o těch zásadních věcech, které se odehrály letos a proto je ta zpráva skutečně relevantní. Já si myslím, že se musíme řídit tím možným rámcem, který existuje a to se paní zpravodajce velice dobře podařilo. Já bych byla proto, abychom e, skutečně poskytli široký, e, širokou podporu této zprávě protože to také potom pomůže té zprávě dodat její váhu. Bude to také důkazem dobré spolupráce, že eh, vlastně se zabýváme lidskými eh, právy dlouhodobě. Do té eh, zprávy vešlo mnoho práce a za to srdečně děkuji. Pokud nechcete promluvit, ještě někdo jiný? mohu ponechat opět slovo paní zpravodajce k závěrečnému slovu k této zprávě. Noriu poděkovat všem kolegům. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do této diskuze. Chci jim poděkovat za připomínky, za návrhy a za hodnocení. Já myslím, že ještě než budeme hlasovat, mohli bychom si ještě sednout na ten kompromisní návrh o Kubě. Nemám nic proti kolegovi návrhu, ale ráda bych si zachovala to, co už teď v tom kompromisním návrhu máme, takže možná bychom se na to mohli dohodnout. Další věc, která tu zazněla, o Coldstoneově zprávě, o problémech s Guantánamem, to je v pořádku, v tom nevidím problém. A chci poděkovat také stínovým zpravodajům za ostatní skupiny. Pan Šuc mluvil o porušování lidských práv v Rusku. Ano, samozřejmě máte pravdu. V Rusku bylo zavražděno mnoho novinářů v nedávné době. Slyšeli jsme o posledních případech Já jsem také byla mezi pozorovateli těch demonstrací v Rusku. Tak vypadá příspěvek Ruska v praxi a víme, že ta situace se trošku zlepšila, ale ráda bych řekla, že tato zpráva pokrývá období 2008 až 2009. Takže jsme se chtěli také zmínit o některých problémech, které, z kterých jsme již nebyli svědky v poslední době, ale museli jsme to určitým způsobem vyvážit, protože hlavní období, na které jsme se měli zaměřit, bylo 2008 až 2009. A za rok 2010 jsme zmínili některé věci, takže ještě jednou děkuji za připomínky a těším se na hlasování dnes odpoledne. Grazie, quindi... Děkuji. Chci vám tedy ještě připomenout na závěr, že hlasování ve výboru se dohraje dnes odpoledne a na prosincové plenárce bychom ji měli tedy eh, probrat eh, a měli bychom také o tom diskutovat s paní eh, Eštnovou. Jako další bod na pořadu jednání máme udržitelnou politiku EU pro daleký sever, ale vzhledem k tomu, že tu ještě není pan zpravodaj, vám chci navrhnout krátkou pauzu pět minut. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il, il punto. Eh, dobrá, můžeme tedy pokračovat a další bod se týká udržitelné politiky Evropské unie pro daleký sever. Eh, vážené kolegyně a kolegové, po eh, slyšení, které se odehrálo 2. září, pan zpravodaj Galer připravil text na toto téma, právě tedy pro udržitelnou politiku EU pro daleký sever. A tento text nám nyní tedy předkládá k prvotnímu projednání návrhu. A já bych teď chtěl vyzvat pana zpravodaje, aby nám ilustroval hlavní e, body e, své zprávy. Děkuji vám, e, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Budeme se tedy věnovat udržitelné, udržitelné politice EU pro daleký sever a nepochybně užitečné zaměřit se na to, kolik různých eh, stran aktérů se zabývá tímto tématem a kolik různých politických e, e, centr se tím zabývá, jaké možné právní dohody zde jsou e, ohledně této zóny a podobně. Já se tady pokusím ukazovat, kde vlastně Evropská unie vychází ze sdělení komise z roku 2008 a ze závěru rady z roku 2009, kdy se můžeme tedy uh, Eh, aktivně podílet tak, aby o, pro všechny zúčastněné strany z toho eh, vzešla přidaná hodnota z tohoto našeho zapojení. Cílem naší práce by je schválení zprávy, která se věnuje změněné geopolitické situaci, této oblasti a také situaci eh, těch sousedících států. Chceme tam jasně vyložit stanovisko a Evropy, která se chce v této oblasti aktivně postavit. Eh, Arktické pobřeží vlastně souvisí prozatím jenom s Dánskem. Eh, Grónsko k nám už tak úplně nepatří, ale týká se to Dánska, Finska a Švédska, které nás eh, zastupují v té, v té, v té arktické oblasti. Co se týče Islandu, to je kandidát, kandidátská země a i co se týče Norska, s tím zase sdílíme Evropský hospodářský prostor, takže jsme s ním zvláště spojeni a i eh, mimo to existují eh, jiná partnerství smluvní a také vzhledem ke změně e, klimatu, ke znečištění ovzduší a moří. I tady Evropa, e, podobně jako jiné průmyslové e, oblasti a státy na světě, má zvláštní úlohu, kterou se hrává pro tuto oblast. Ve spolupráci se stínovým zpravodajem jsme se dohodli na přístupu, jsme se několikrát sešli a také jsme oslovili i další zúčastněné strany. Já jsem v té eh, zprávě se eh, věnoval popsání různých eh, politik v bodech 1 až 3 a také jsem poukázal na to, jaké mají tyto politické oblasti dopad na celé společenství. Také jsem se věnoval dopadu naší politiky pro lidi tam žijící, protože to je také důležité. Eh, věnuji se tam tedy životnímu prostředí, klimatické politice, eh, vědě, výzkumu, eh, lodním cestám, různým surovinám a tak dále. A my se musíme snažit o dosažení široké schody evropských politik také se zájmy těch přímo sousedících států. Cílem této zprávy je také politicky působit na to, aby e, došlo k harmonizaci těch rozdílných zájmů právě proto, že geograficky vlastně nejsme úplně bezprostředně e, vlastně jako sousedé této oblasti, nemůžeme jasně říci, že něco se musí dělat tak a tak. To není možné takto jasně nebo otevřeně říkat. My musíme se snažit podpořit trvale, trvalou udržitelnost pro lidi, kteří tam žijí i nepřímo. Co se týče rybářství, lodních cest, e, využívání přírodních surovin, e, i tady se musíme snažit dohodnout tam postupovat e, co možná na nejmodernější technické úrovni a zavést ty nejlepší osvědčené postupy. Proto zpráva i podporuje spolupráci eh, v rámci Mezinárodní námořní eh, organizace, co se týče závazného polárního kodexu pro cesty lodí, spolupráce s Arktickou radou. Zpráva také poukazuje na to, že Eh, členské eh, státy EU kontrolují 40 obchodního loďstva na celém světě a to má také přímý eh, vliv na situaci v těch arktických oblastech. Je důležité se snažit také zmírnit neschody, které panují ku příkladu mezi Norskem a Ruskem a vzhledem k existujícím surovinovým zdrojům, které tam jsou také, máme veliký zájem na jejich mírovém využívání, na eh, převodech a přenosech technologií v, v vzájemném, eh, ke vzájemnému užitku. Eh, transfery technologií na nejvyšší úrovně jsou důležité, protože se předpokládá, že je tam asi jedna pětina veškerých zásob Eh, ropy a plynu a dalších, eh, dalších eh, surovin a zemní plyn jako surovina, která představuje nízká emise CO2, je velice důležité. My už jsme poukázali na lidi, kteří tam žijí. My musíme Eh, oblast eh, Arktidy považovat především za příležitost. Je tam také tamní obyvatelstvo, eh, i to se musí dostat do hledáčku našeho zájmu. Tamní obyvatelstvo se snaží už celá století o trvalou udržitelnost. Já jsem hovořil i s jednou zástupkyní sami Eh, při přípravě této zprávy, která mi řekla, že nechce žít ve skanzenu. Eh, ona nechce, eh, jak řekla jako zástupkyně dalších obyvat, tamních obyvatelů, zachovat nebo udržet, udržet nějaký status quo nebo, nebo nějaké za, jaksi prostě podmínky neměné, chtějí se moderně rozvíjet. Co se týče Arktické rady, já ve zprávě vyzývám, aby Arktická rada byla aktivnější, aby schvalovala i závazná, eh, závazné kroky. My si přejeme její posílení. A já se ve zprávě výslovně eh, tedy zasazuji o to, aby jako Evropská unie jsme tam získali status permanentního pozorovatele, stáleho pozorovatele. My tam jsme nepřímo zastoupeni, ale Evropská unie jako taková v této arktické radě zastoupená není. A nejenom po Lisabonské smlouvě, ale i předtím jsme se tam snažili o řadu eh, kompetencí a měli bychom tam být oficiálně eh, zastoupeni v roli stáleho pozorovatele. Závěry a cíle této zprávy se také zabývají tím, že by eh, vlastně měla eh, vzniknout eh, permanentní taková struktura služby, která by pod komisí, která by umožnila stálou, náš stálý vliv, tak, abychom mohli efektivně využívat i finanční prostředky pro výzkum v této oblasti, tak, aby se na tomto výzkumu mohli přímo podílet i členské státy. tak, aby eh, vznikly tedy eh, mechanismy financování a kofinancování pro tuto oblast, zvláště v oblasti výzkumu, tak, abychom mohli účinně spolupracovat s tamními státy na eh, vědě a výzkumu. Jsem také pro uh, informační centrum pro Arktidu, to by byl nástroj evropské politiky, tak uh, abychom ty hlavní zúčastněné aktéry v Arktidě informovali o našich politikách, ale abychom také odtamtud získávali přímo informace o Arktidě. Jsem také proto, abychom využívali projekt Galileo a další satelitní eh, projekty k tomu, aby třeba se posílila bezpečnost eh, plavby na mořích a signály, které bychom eh, tímto naším zapojením vysílali, by také zvýšily možnost naší vzájemné spolupráce, zvláště v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí myslím, že Evropská unie eh, může být eh, v budoucnu mnohem významnějším partnerem oblasti Arktidy a závěrem chci říci, že poté, co eh, jsem se zabýval tímto tématem intenzivněji, že jsem získal tolik, tolik inspirace, tolik zajímavých nápadů a vstupů, že se mi ani nemohlo podařit je všechny do Eh, zprávy zapracovat, takže jsem vlastně inspiroval i stínové eh, zpravodaje, aby přišli s pozměňovacími návrhy, aby se tam tyto nové vstupy dostaly. Eh, protože přece jenom jsme také do jisté míry omezeni rozsahem té zprávy. Chci poděkovat všem těm kolegům, kteří přišli s těmito novými názory. Já se těším na nadcházející debatu a je, díky jejich návrhům se nám podaří tu zprávu ještě dočistit a dopracovat. Děkuji kolega Gáler. Děkuji, pane kolego. Slovo má tady první stěnový zpravodaj a to je... Jakon Morales. Vielen Dank, raportör Gáler. Tämä... Mnohokrát děkuji, pane Galere, děkuji, pane zpravodaj. To je velice zajímavá zpráva, je výborně napsaná, je jasné, že pan Galer se opravdu snažil a má o to sám osobně velký zájem. Tato analýza a tyto kritické postřehy na začátku zprávy je jasně uvedeno, že arktické oblasti jsou zajímavější z hlediska změny klimatu. a je to jeden z hlavních vektorů vývoje. S tím nemohu úplně souhlasit. Já si myslím, že hlavní změna v arktické oblasti vyplývá z toho, jak se vyvíjí světová ekonomika. A souvisí to s tím, že zdroje v Arktice chtějí všichni využívat. Samozřejmě, klima a světová ekonomika jsou dvě věci, které jsou propojené, ale každá vyžaduje jiná opatření. Takže základní otázka spočívá v tom, jaké změny vedou k hospodářským změnám ve světě. Souvisí to s tím, že lidé chtějí v Arktice hledat další zdroje. To je tedy velice zajímavá věc a je to důležitý způsob, jak k tomu přistupovat od samého počátku. Ve světě je toho hodně špatného, ale ve zprávě je hodně dobrých věcí protože vývoj v Arktice je velice stabilní, mírový, a to už jsme viděli i minulý týden. Pan Gáler mluvil o dohodě mezi Norskem a Ruskem, o využívání zdrojů. Znamená to vyřešení 40-letého sporu využití přírodních zdrojů v této oblasti a to je zajímavé. Skutečnost je taková, že v arktické oblasti, v severské oblasti je velká tradice, dlouhá tradice, koncepce národních hranic a státu je něco velmi nového. Národ sami se domnívá, že patří k Evropě. K Evropě bez hranic. A to tady představuje základ. A proto já si myslím, že Evropská unie má klíčový úkol. Musíme uvažovat o tom, jak dál budovat důvěru. To je teď základní klíčová otázka. My jim tam nechceme něco vnucovat, my chceme budovat důvěru. A já myslím, že to je velice důležitý přístup. My víme, že Rusko nechce, aby se tam do toho pletla Evropská unie. Kritizuje to i Kanada. Takže základní otázkou je budování důvěry. A zpráva správně uvádí, že je potřeba zdůraznit postavení Arktické rady, protože toto je jediný orgán v současné chvíli, to hlavní fórum pro arktickou oblast, kde mohou něco dělat severské státy, arktické státy. A do této činnosti je také zapojené původní obyvatelstvo. Je to velice jedinečné a musíme to posílit. Komise se musí vynasnažit zajistit, že Arktická rada bude posílena. To je jeden z hlavních nejnáročnějších úkolů. Není tam žádný sekretariát a tak dále. Evropská unie by měla mít v Arktické radě statut stáleho pozorovatele a já si myslím, že na tom opravdu musíme pracovat, to je důležité. A Barence Aštonové na tom také záleží. Arktická rada je důležitá. A Evropská unie se musí víc snažit dál rozvíjet spolupráci se Spojenými státy, s Kanadou, s Ruskem. A to také opět souvisí s tím budováním zájemné důvěry. Vytváření výzkumných sítí a posílení výzkumných sítí je také další důležitá věc. Musíme proto najít společné finanční prostředky. To je opravdu důležité. Výzkum probíhá v Itálii, v Německu, v Norsku, ve Finsku, prakticky všude, ve všech evropských státech. Ale zatím neprobíhá žádná koordinace. Já bych byla ráda, kdybychom této zprávě zdůraznili úlohu takzvaného severského okna. No, severský rozměr toho arktického okna. Proč? Protože ten severní rozměr a konkrétně logistické aspekty této věci patří k nejkonkrétnějším formám spolupráce mezi Evropskou unii a Ruskem. Ve zprávách to moc nevidíme, ale je to velice konkrétní a plodná spolupráce. A já si proto myslím, že dopad severního rozměru na to arktické okno musíme dál posílit. A musíme také posílit to, že Evropská unie by měla hrát vůdčí roli. Konkrétně v hodnocení změny klimatu v arktické oblasti. Protože to je opravdu důležité zase z hlediska budování důvěry. Pan Gáler mluvil o informacích. Potřebujeme víc údajů a spolehlivější údaje. To je takzvaný vícerozměrný vědecký přístup. Multidisciplinární přístup. A tady souhlasím s panem Gálerem. Arktické informační centrum by se mohlo nacházet v Lapské univerzitě. Protože ta už se tomu v tomto kontextu věnuje. Já myslím, že jedním z nedostatků je to, že tam nemáme nic o místním obyvatelstvu. abychom si získali důvěru místního obyvatelstva, důvěru v Evropskou unii v tyto projekty, musíme zohlednit místní původní obyvatelstvo, ale musí také zohlednit ty, kteří tam prostě na tom místě žijí. A to se neřeší, ta otázka místního obyvatelstva tam není pokrytá. Není tam nic o chovu losů. Protože to se tak trošku nehodí do toho ropného průmyslu a tak dále. Ale chov losů, chov sobů, rybaření, různé bobule, to je možná stejně důležité jako těžba ropy. původnímu obyvatelstvu se například rozhodně nelíbí nejrůznější zákazy, které začaly platit ve vztahu k určitým věcem. Takže na to musíme pracovat, musíme budovat důvěru. Potřebujeme lepší dialog s původním obyvatelstvem a s místním obyvatelstvem v těchto oblastech. A já myslím, že tady má Evropská unie řadu příležitostí. Takže mnohokrát děkuji zpravodaji panu Gálerovi. Já myslím, že tu zprávu ještě musíme doladit, a myslím si, že tady můžeme vytvořit velkou přidanou hodnotu. Děkuji. Second. Děkuji. Jako další vystoupí pan Jakte Maki. Sorry for... Omlouvám se za výslovnost. Chairman, I think the film... Děkuji, pane... Děkuji, pane předsedo. Ta uh, jména samozřejmě se nevyslovují snadno, ale vy jste, vám se to opravdu dobře podařilo. Já chci poděkovat panu Gálerovi za jeho úsilí při eh, zpracovávání prvního návrhu zprávy Evropského parlamentu o politice Evropské unie pro daleký sever. Toto je historická chvíle a, a eh, už je také nejvyšší čas chci také poděkovat za jeho ochotu eh, spolupracovat se stínovými zpravodaji. Ta spolupráce naše byla velice dobrá, já si toho vážím. Já jsem eh, spokojená s páně Galerovou zprávou, eh, obsahuje skvělé aspekty a chci se dotknout třech bodů. Za za prvé ta politika severní dimenze. Arktickou politiku je potřeba rozvíjet jako součást již existující e, severní politiky. A to proto, že Evropská unie již má pro tuto oblast politiku. Já jsem přesvědčená, že ta eh, politika pro Arktidu by se měla nadále rozvíjet jako součást toho, co už existuje. Než abychom ji zcela oddělili. Evropská unie již provádí důležitou spolupráci v Arktidě, co se týče jaderné bezpečnosti, Eh, odpadního hospodářství, eh, úspory energií eh, a i veřejného zdraví a sociálního blahobytu, i když potenciál pro větší spolupráci zde nepochybně je. Ta severní dimenze EU vlastně spojuje arktické země a i Rusko, Norsko a i Island. to jsou důležití partneři pro naši politiku severní dimenze a rovněž USA a Kanada e, s námi spolupracují, mají e, v této politice status pozorovatele. Ten druhý bod se týká toho arktického informačního centra. Ta a arktická informační síť by měla být eh, zacílenější, více zaměřena. Já už jsem o tom hovořila v tomto výboru a i při jiných příležitostech. Eh, v politice musíme vycházet ze spolehlivého vědeckého výzkumu, eh, vycházet ze měnícího se životního prostředí v Arktidě a věnovat se i otázkám důležitých produktů. Mimo evropské instituce Arktická informační síť a i informační centrum by měly sloužit eh, veřejnosti a občanské společnosti. A jak už řekla kolegyně Lisa Jakoncary, i já bych uvítala, aby toto středisko bylo umístěno skutečně až na dalekém severu. Mělo by spolupracovat s Laponskou univerzitu, protože tam je k dispozici ten výzkum a tam už se mnoho v tomto směru eh, provedlo. A ten třetí bod, o němž chci hovořit, se týká také práv domorodého obyvatelstva. Na toto domorodé obyvatelstvo se v arktické politice EU nesmí zapomínat. Národ sami má eh, málo příležitostí k tomu, aby byl slyšet na úrovni Evropské unie a komise nevede žádný permanentní dialog s touto populací sami, ale potřeba tohoto dialogu byla výslovně zmíněna v arktickém, v arktickém sdělení v roce 2008. To bylo sdělení pro komisi. Takže bychom konečně měli učinit kroky, které už byly navrženy. Je potřeba také říci, že národ sami ve Finsku a ve Švédsku nemají žádné stále zastoupení nebo misi v Bruselu, proto také vlastně eh, nejsou slyšet tak, jak by eh, měly být slyšet. Takže to jsou ty tři kroky. Jak jsem řekla, severní dimenze, eh, domorodé obyvatelstvo a ten třetí bod, ty je potřeba tam zvláště vypíchnout, jinak je zpráva ale velice kvalitní. Děkuji panu Galerovi. Bene, la parola. Děkuji, předám slovo kolegyni Lezing. Ja, auch ich möchte mich bei dem Bericht... I já chci poděkovat panu zpravodaji. Já jsem zprávu pečlivě pročetla a viděla jsem, že vy, pane Gálere, jste vzal v úvahu eh, vlastně ekologický aspekt, komerční zájmy, geopolitické zájmy a i oblasti bezpečnosti. Ale co podle mého názoru ještě chybí a co je další důležitý aspekt pro budoucnost, a to je propojení všech těchto aspektů navzájem a dopady eh, těchto aspektů vzájemně. To mě v této zprávě chybí neboli eh, znečištění eh, tohoto regionu eh, plyne z intenzivní lodní dopravy a těžby nerostných zdrojů a také <clears throat> těžba ropy a plynu a komerční rybolov v Arktidě, ty nutně budou nadále způsobovat znečištění těch zranitelných ekosystém, ekosystémů budou způsobovat vymírání eh, tam žijících eh, druhů. Prozatím neexistuje žádná přesvědčivá strategie, jakým způsobem se postavit k těmto nezbytným vzájemným vlivům nebo je nějakým způsobem vyvážit, kompenzovat. To chybí. Kladu si otázku, jestli by eh, nebyly nějaké další nápady nebo možná od komise nějaký eh, specifičtější přístup. Hlavní zájem EU eh, e se zapojit do Arktidy je nutný i, vzlůdo, i z důvodu eh, tání ledovců v Arktidě. Jak už jste řekli, plyn a ropa, ty tam je možné je možné tam zintenzivňovat, zintenzivňovat lodní e, dopravu a z toho budou plynout také vyšší e, zisky. A to všechno by se ale mělo e, promítnout do strategie klimatu EU, už to tam tedy je z roku 2008, a to nechci opakovat, ale i tam se hovoří eh, tedy o eh, lepších možnostech využít tamní obrovské zásoby uhlovodíků a to by také vedlo k lepší stabilitě a také zabezpečení eh, surovin pro Evropu. O tom se ještě mnoho nemluvilo. Z toho také Eh, vyplývá eh, ten masivně rostoucí geopolitický význam Arktidy. Rusko, Kanada, eh, Dánsko, Norsko, ty už začaly ve spolupráci i v oblasti vojenství. USA má takzvanou cestovní mapu pro Arktidu z roku 2009 a je to vlastně i podklad eh, pro eh, eventuální eh, zhoršování se napětí v této oblasti a tam je snaha odpovědět na tyto otázky, odkud a jakým způsobem je potřeba zavést do této oblasti permanentní nějakou vojenskou přítomnost. Kanada současně Eh, zvyšuje eh, svůj eh, vojenský potenciál z 900 na asi 1100 mužů v tamní oblasti a i USA se chystá vyslat vojenskou přítomnost do Arktidy. Takže v té souvislosti změny klimatu v Arktidě tady jsou ty souvislosti jasné. My se musíme zasadit o to, a to mi ve zprávě chybí, abychom eh, zabránili katastrofální změně klimatu a nepřispívali eh, dalším spalováním fosilních zdrojů eh, negativně k tomuto vývoji klimatu. Proto nechceme, aby se Arktida stala dalším ohniskem napětí a sporů geopolitickým. A bylo by dobré dobré eh, prosadit moratorium eh, těžby surovin v Arktidě. Mám představu o smlouvě podobné, jako je smlouva pro Antarktidu. Eh, sice se říká o tom, že je to vlastně nemožné, že právní podmínky jsou úplně jiné, ale mě ty argumenty nepřesvědčily a ptám se, jestli přece jenom by se nenašla nějaká cesta uzavřít takovou smlouvu, anebo jestli naopak chybí vůle uzavřít tuto smlouvu. A taková smlouva by prostě měla eh, založit moratorium eh, těžby surovin v této oblasti a také přispět eh, k tomu, aby se z Arktidy stala demilitarizovaná zóna. A co se týče aspektu domorodého obyvatelstva, i já to chci zdůraznit. Podívejme se i na jiné oblasti světa, Eh, v jiných oblastech eh, světa eh, vedla intenzivní těžba nerostných zdrojů ke zlepšení životních podmínek širokého obyvatelstva domorodého. A když potom hovoříte s tamními obyvateli, tak, bychom, tak byste se měli dívat také na to konkrétně, s kým mluvíte. Ne třeba s lidmi, kteří třeba z osobního hlediska mají profit z, těch tamních, z té tamní situace, ale je potřeba hovořit se všemi vrstvami obyvatelstva, třeba i s rolníky, a je potřeba je všechny zapojit do tohoto eh, procesu, protože ti mohou být negativně ovlivněni tímto procesem. Bene, la parola all'ultimo relatore Aom. Poslední stínový eh, zpravodaj pan Tarant, prosím. Tänan, herra president. Ja kui lubate, ma jätkan Soome ja... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dovolte, abych k finštině a eh, est Němčinu, přešel ještě estonštinu a chtěl bych tedy hovořit do severským jazykem. Chci poděkovat panu Galerovi za jeho práci, velice mě těšilo s vlastně ním spolupracovat a On zde e, zmínil několik věcí, které jsou velice důležité pro skupinu zelených v Evropském parlamentu. Myslíme, že nejlepší způsob, jak e, chránit Arktidu, je vytvořit eh, mezinárodně závaznou eh, úmluvu o klimatu, ale k tomu je zapotřebí několika menších kroků nejdřív. Jedním z takových kroků může být, že Evropská unie bude mít eh, nařízení ohledně černého uhlí, emisí z černého uhlí, které budou určitým způsobem upravovány a regulovány, eh, tak eh, jak už se tomu stalo v jiných eh, dokumentech Evropského společenství. Pak je to otázka čerpání ropy a plynu. Já si myslím, že listvo ještě není připraveno technologicky ani z dalších aspektů není tedy připraveno na to, aby eh, v Arktidě čerpalo tyto přírodní zdroje. Lidstvo je totiž eh, příliš eh, hladové po těchto surovinách a nedospělo dosud do stádia, kdyby bylo tedy schopno správným způsobem tyto suroviny těžit. Z Geologické podmínky v eh, Arktidě jsou eh, odlišné než eh, jinde a proto máme právníky, kteří se po celém světě snaží vytvářet nějaké smlouvy. Dnes však není politická vůle pro takovéto smlouvy. Zelení předložili podobný návrh, ale dnes by takový návrh neprošel. Arktická rada Evropská unie by chtěla být pozorovatelem této radě a Norsko minulý týden v parlamentu prohlásilo, že e, podporují to, aby se EU stala pozorovatelem e, v Arktické radě a doufám, že Švédové a Finové, e, další členové Arktické rady tedy přijmou podobný názor. Doufáme tedy, že se nám podaří záhy něco, něčeho v Arktické radě dosáhnout. Arktická rada samozřejmě nemá stálý eh, sekretariát, ale myslím, že EU by eh, mohla být v tomto hodu prospěšná, protože by mohla předkládat tyto administrativní návrhy. My podporujeme vznik eh, výzkumného střediska v Rovaněmi a to, aby tam bylo in aby tam eh, bylo to informační středisko, aby tedy nebylo v Bruselu, ale tam tedy na severu. Eh, zabývám se také otázkou eh, lovu na moři, lovu tuleňů. Zatím eh, rozhodnutí, k nímž došlo eh, v Artidě, jdou proti našim tedy cílům. Jak já to eh, chápu, skupina ECR chce předložit dva velice mm, užitečné mm, zajímavé návrhy ohledně mezinárodní námořní dopravy, tak aby vznikla rovná práva a povinnosti pro všechny zúčastněné strany. To si myslím, že je velice pozitivní věc a podporuji tento eh, návrh. Žád... Ohledně tedy výzkumu ze strany Američanů a Rusů, nemyslím si, že by tam mělo docházet k nějakým střetům. Eh, ale je zapotřebí samozřejmě určitým způsobem upravit využívání přírodních zdrojů na, na dalekém severu, abychom předešli nějaké zlaté horečce. A na závěr paní Jermaky hovořila o domorodém obyvatelstvu. To samozřejmě je velice eh, důležitá otázka. Samové, kteří žijí na území EU, mají určité slovo Eh, v této věci, ale Evropská unie musí zaručit, že ve srovnání eh, například s kanadskými domorodci, eh, kde mají tedy zastoupení na úrovni Arktické rady. V Rusku například je to zase odlišné, je to formální a Kanada tedy e, dala práva svým domorodým obyvatelstvům mít e, slovo v faktické radě. U Rusu je to formální a záleží, jak se řídíme my. Děkuji. Ještě tu máme tři další příspěvky. Za prvé tu máme pana Šulce, pan Lan, pana Landsbergisa a paní Hautala. Prosím vás, abyste hovořili e, stručněji než předřečníci. Ich möchte dem Berichter... Já chci výslovně poděkovat panu zpravodaji za jeho chválihodné zapojení a e, k tomu e, patří i takové slyšení předtím, než se s tou prací e, začalo. V EU jsme se tomuto tématu ještě nevěnovali dostatečně. Ze studie Sibris Stokholmského vnírového ústavu vyplynulo, že i Čína se velice žádostivě dívá na oblast Arktidy a kladu si otázku, co si vlastně, vlastně čeho nějak významně dokážeme jenom Um, statusem pozorovatele pro EU, Chceme-li bojovat eh, tedy s tou stále se zintenzivňující námořní dopravou a těžbou nerostných zdrojů? To už tady kolegyně zmínila, proto já mohu eh, být stručný a také z toho plyne to vyzbrojování v té oblasti a eh, Rusko už umístilo svou vlajku na mořské dno, aby naprosto jasně dalo najevo, že má svůj zájem o tuto oblast. Děkuji. Kolega Landsbergis. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dokument, o kterém teď diskutujeme a který byl připraven panem Galerem, o postojích EU k dalekému severu je velice důležitý pro budoucnost Evropy i celého světa, protože tato oblast vyvolává napětí a my si nepřejeme, aby vznikalo další napětí. Je třeba zabývat se těmito všemi problémy. Co se týče mezinárodní eh, spolupráce, pan Galer správně zdůraznil, že je tu eh, konkurence, která eh, může působit problémy. A já bych chtěl doporučit Michalovi, aby se zabýval také mm, starostmi nebo obavami EU ohledně budoucnosti této oblasti. Například takovýto pozměňovací návrh by se mohl objevit uh, u úvodního stanovení H, možná někde jinde také, ale teď jenom, abych ho tak předběžně umístil. Eh, tam, kde už byly vyjádřeny eh, požadavky na území, Eh, jednotlivými zeměmi eh, v Arktickém oceánu týkající se vodstva ledového povrchu či eh, dna mořského. Pokud toto působí napětí mezi nimi v období nové Eh, abychom v následujícím období předešli eh, nové koloniální redistribuci eh, tohoto území. Něco na tento způsob bych si tedy představoval jako pozměňovací návrh někde u H. Jako poslední paní Hautala, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já chci podpořit pana Tarana a paní Jetenmeky v tom směru, že bychom měli rozšířit ještě ten bod týkající se domorodého obyvatelstva. Chci upozornit na to, že tam existuje řada malých národů eh, v oblasti Arktidy i ku příkladu Hanci, Manci, další eh, národy v arktické oblasti Finska a my bychom eh, měli věnovat více lidského zájmu eh, i těmto lidem. Myslím, že Evropská unie by měla i přispět k zachování jejich jazyků, tak aby je mohli předávat eh, svým dětem, tak aby eh, vznikly takové jazykové sítě a aby ty národy, které hovoří těmi domorodými jazyky, tyto jazyky mohly dále předávat svým dětem, protože jinak by byl osud těch malých jazyků spečetěn. V úvodu zprávy se hovoří o různých dohodách a úmluvách, ale lze mluvit eh, i o národu sami, o dohodách se severními eh, sami, potom o Mezinárodní organizaci práce a i o dohodách, z nichž eh, plynou různá práva k půdě a provozovat eh, různá řemesla a odvětví průmyslová ze strany Domorodého bratelstva. Děkuji a pan Garces eh, za komisi si přeje promluvit. Thank you. Eh, muchas... Děkuji vám, pane předsedo. Komise chtěla především zdůraznit, že je velice spokojena s touto zprávou z Evropského parlamentu. Pro nás je velmi důležité, abychom eh, slyšeli různé návrhy směrů, abychom slyšeli návrhy zaměřené na eh, provádění politik Evropské unie v Arktidě, jak v rámci tedy Evropské komise, tak v rámci SVČ a jak jsem eh, říkal, jsem velice spokojeni, protože tu celá řada prvků v této zprávě, které se eh, takto zaměřují na Arktidu. Teď bych se chtěla zaměřit na několik jednotlivých aspektů, které již byly zmíněny. Eh, kromě jiného tu skutečnost, že se že se jasně tedy ukazuje, že my nemáme pobřeží arktické, to je tedy věc, která je zdůrazněna v této zprávě. Chtěl jsem upozornit eh, vážené poslankyně a poslance na to, že jsme nicméně arktickým um, subjektem. Třeba, že tam nemáme své pobřeží, eh, jsme tedy subjektem, kterého se Arktida dotýká. Některé pobřežní státy Arktidy Eh, nás totiž nechápou jako tedy arktický subjekt, takže to je třeba zdůrazňovat, že my jsme arktický subjekt. A navíc je třeba mít na paměti eh, možné přistoupení Islandu do EU, což by zásadním způsobem změnilo situaci. Ještě bych se chtěl zmínit o jiném aspektu. Někteří poslanci eh, zdůrazňovali hodnotu severního Eh, severního rozměru, ne tedy nordického rozměru, eh, jak se někdy říká. A tento rozměr severní je velice důležitý pro politiku Evropské unie. Eh, především tedy chci říci, že od roku 2006 do dneška severní politika nebo severská politika není naší samostatnou politikou jako EU, ale vedeme ji společně s Ruskem a Islandem a Norskem. Od roku 2008 eh, i rada, eh, která dala zelené světlo všemu, eh, co se týkalo tedy politiky týkající se Arktidy. A od té doby, tedy od roku 2009, pak máme tedy arktickou politiku eh, a ta se týká celé Arktidy, tedy celého území kolem severního pólu, celého polárního území. Neměli bychom zapomínat na skutečnost, že Evropská unie tedy je arktickým subjektem, má tedy svá práva a eh, má tedy eh, právo a povinnost mít politiku polárního pro zem, území polárního kruhu. Souhlasíme s tím, že je velice důležité zdůrazňovat dialog s domorodými obyvateli. Není pravda, že by tato, tento dialog nebyl veden například se sami, kteří Navíc jsou občané EU, to jsou jediní domorodí občané e, dané oblasti, kteří jsou zároveň v EU. Takže s nimi byl dialog veden a nejen se sámi, ale i s dalšími tamními domorodými národy, tedy e, národy Arktidy. Od března tohoto roku Eh, suverenitostiky, eh, budou se konat další rozhovory a uvažujeme o mnoha oblastech, eh, kde můžeme najít společné zájmy domorodých obyvatel a Evropské unie. Týká se to zdravotnictví, vzdělávání, klimatických otázek. To vše pro ně je nesmírně důležité. Jedna z poslankyň velice správně poznamenala před chvílí, že v Arktidě eh, žijí ugrofinské menšiny, eh, které žijí tedy jak v Ruské federaci, tak v arktické oblasti. Eh, a my mm, doufáme, že tedy získáme souhlas k tomu, abychom v rámci komise se mohli blíže zaměřit na všechny tyto oblasti pracovní. Například DG Mare, tedy generální eh, ředitelství pro eh, moře, eh, na vše, co se jej týká, se jim to zabývá. Nicméně významnou úlohu bude hrát i Evropská slova pro vnější činnost. Jedná se totiž o spolupráci tedy s suverénními státy, protože tyto suverénní státy jsou součástí Evropské unie a mají tedy svou populaci v arktické oblasti. Děkuji, říká pan předseda. Lhuta pro pozměňovací návrh je 15. listopadu v 15.00. Já se omlouvám, zapomněl jsem ještě vám dát slovo k závěrečnému, k závěrečným poznámkám. Děkuji, vážení kolegové, za vaše komentáře. Já samozřejmě jistě některé z nich eh, tam eh, pojmu. Děkuji i za eh, vaše detailní poznámky, zvláště co se týče domorodého obyvatelstva. Já jsem všechno nemohl do té zprávy pojmout, ale rozhodně se chystám to tam doplnit v rámci pozměňovacích návrhů. Kolegyně Jakoncary řekla, že podle jejího názoru je zapotřebí eh, uvažovat i o centrálních eh, vlastně nebo zásadních změnách, které plynou vlastně z hospodářského využívání a vojenské oblasti v této v Arktidě. Tady eh, je možné už na začátku té zprávy říci, že na jedné straně globalizace a na druhé straně změna klimatu nás nutí k tomu se touto oblastí zabývat intenzivněji. Já jsem se nechtěl zaměřit jenom na domorodé obyvatelstvo, ale samozřejmě i na místní obyvatelstvo, které tam žije a které i společně s tím domorodým obyvatelstvem vlastně praví, že nechce žít v, eh, ve Skanzenu, ale že stojí o trvale udržitelný rozvoj této oblasti. A proto v jiném bodě nedo, nedova, nedo, tedy nedocházím ke stejným závěrům. Tam eh, tedy nenavrhuji moratorium na těžbu eh, přírodních zdrojů, eh, zdrojů, to by asi nebylo úplně v zájmu toho domorodého domácího obyvatelstva i jiných zúčastněných zdrojů. Co se, co se týče zemědělství, a chovu zvířat, tím jsem se konkrétně nezabýval, to je ještě možné doplnit. Já jsem vlastně měl pocit, že by se to tak dalo podsunout pod ten bod domorodého obyvatelstva a trvale udržitelného vývoje. Co se týče severní dimenze, o tom hovořila mimo jiné kolegyně Jeten Meky, tady si myslím, že naše politika pro Arktidu není nějakým, nějakou podmnoženou severní dimenze. Protože politika severní dimenze je politikou Evropské unie mimo jiné vůči Rusku s tím arktickým oknem. Jednou řekl jeden e, ruský ministerský e, předseda, že máme arktické okno, ale chybí nám arktické dveře nebo dveře do Arktidy. Eh, a myslím, že eh, ta eh, politika severní dimenze je politika zcela specifická, která se zaměřuje na, sever, na Rusko, ale nelze ji směšovat nebo identifikovat s politikou pro Arktidu. Nemám nic proti tomu, aby se prezentovalo domorodé obyvatelstvo zde v Bruselu, aby zde tady mělo zástup, i třeba stálý, ale myslím, že podle zásady subsidiarity je to spíše úlohou pro Finsko a pro Švédsko, aby se o toto postarali. Tady by se by toto Evropská unie neměla financovat. A také tady e, padl názor, že e, chybí provázání těchto různých e, aspektů. Já jsem výslovně jak ve svém slovním projevu, tak ve té zprávě eh, poukázal na to, že ty různé aspekty musí být vzájemně kompatibilní, tak aby rybolov, eh, loďařství, ehm, ochrana životní, eh, životního prostředí, ochrana klimatu, těžba přírodních zdrojů, využívání přírodních zdrojů, to všechno musí se rozvíjet v harmonii, nesmí stát proti sobě. A znovu musím poukázat na to, že my tam nejsme suverény. My můžeme pouze nabízet spolupráci. Když se podívám třeba na Norsko, vlastně eh, je možné ve společné schodě eh, tedy eh, pěstovat rybolov, lodní dopravu a i ochranu životní prostředí a že i vůči politice, eh, ve své politice vůči Rusku Norsko aplikuje své eh, vysoké normy pro ochranu životního prostředí, tak si myslím, že i tady v této zprávě je možné tyto různé aspekty zpracovat zcela vzájemně kompatibilně. Také si ale myslím, že změna klimatu eh, není problém jenom pro Arktidu, je to problém globální nestačila by eh, pouze tedy eh, politika pro Arktidu, eh, kdybychom ji ignorovali po celém světě. Proto jsem také proti jednostrannému moratoriu na využívání nerostného bohatství. A co se týče přenos, přenosu technologií do, na sever. Problém se severem je to, že je teritoriálně zcela rozdělen. Tam už nezbývá nic k rozdělení. A ti, kteří tam zájmy mají, tak ti se výslovně eh, tedy staví proti čemukoliv, co by se byť i jenom blížilo smlouvě pro Antarktidu. Takže tam nemůžeme ně, ne, něco eh, pouze oktrojovat, tam můžeme pouze nabízet spolupráci. Co se týče bezpečnostní politiky, tady si myslím, a to se týká všech zúčastněných, eh, my eh, tam eh, nesmíme vlastně i řečmi eh, vlastně přispívat ke konfliktům. Co se týče dohody s Ruskem, tam se podařilo úspěšně zabránit potenciálnímu konfliktu. Norsko tam také má ku příkladu, eh, ku příkladu eh, tam eh, má odpadové hospodářství a které, které se zabývá zpracováním baterií ze stroncia. Vlastně to sousedí s ruským územím. A takže i tam si lze představit evropskou spolupráci, která by mohla přispět ke zmírňování nebo odstraňování konfliktu státy eh, v Arktidě mají na svém vlastním eh, teritoriu určité takové oběrné body, ale my jim nemůžeme říkat, eh, že toto nesmějí. My můžeme třeba na ně působit v tom směru, že z mezinárodního hlediska se budeme snažit o nezvyšování napětí v této oblasti tím, že budeme využívat možnosti spolupráce ve všech oblastech takže, jak jsem řekl, neměli bychom tam ani slovně vyvolávat konflikty. Eh, kolega Schulz eh, eh, řekl, že Čína se velice žádostivě dívá tímto směrem. Ano, už tam poslali ledoborec a máme i tam společné politiky a i v tomto směru máme příležitost využít vlastní váhy Evropské unie ke konstruktivním návrhům Číně a tímto způsobem konstruktivně a pozitivně ovlivňovat vývoj tohoto regionu. Já se těším na pozměňovací návrhy a i na pohovory a debaty eh, se stínovými zpravodaji, které budou následovat a jistě se nám podaří dosáhnout širokého koncenzu. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji tedy, pane kolego Galere. Nikdo další už k tomuto tématu hovořit nebude, tak chci jen připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15. listopadu 15.00 a e, diskutovat se bude 18. listopadu. Přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je strategie EU pro oblast Černého moře a je to zpráva pana Trena Ungureanu. To je téma, kterým jsme se již zabývali 16. září tohoto roku na veřejném slyšení. Při tomto slyšení experti i kolegové přispívali eh, k prohloubení této tematiky a hovořili o strategickém významu Černého moře. Na základě toho, této výměny názorů pan zpravodaj připravil text, který nám nyní předkládá a proto mu teď předávám slovo. Thank you, Mr. Uh, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Po tom veřejném slyšení, které bylo velice inspirující a stimulující, teď vám musím vysvětlit eh, obsah mé zprávy a důvod Evropské strategie pro Černé moře pokud tedy můžeme porovnat eh, Černé moře s arktickou oblastí, Černé moře je mnohem teplejší, dokonce je to horké místo, co se týče strategie. A, a mm, tedy jedním z důvodů, proč vznikla tato zpráva, je rozvinutí eh, strategické Ehm, strategie pro oblast Černého moře. E, tento návrh má tedy dvě části. První se e, týká stávající situace akcí EU pro Černé moře a ta druhá část se zaměřuje na klíčové návrhy, kterými bychom měli prohloubit evropskou politiku pro Černé moře, upgradeovat ji e, Abych tedy zhrnul eh, důvod eh, toho, proč by měla existovat skutečná vlastní strategie EU pro Černé moře, myslím, že je třeba eh, zohlednit několik hlavních důvodů. Samozřejmě, že Černé moře má strategický význam pro EU, a to zejména po přistoupení Rumunska a Bulharska v roce 2007. Celý tento proces proměňuje Černé moře v částečně evropské vnitřní moře, tedy vnitřní moře území EU. Myslím, že EU eh, reflektuje už v roce 2007-2008 reflektuje tuto změnu, kdy vzniká synergie pro Černé moře, jako nástroj politiky EU pro tuto oblast. E, za druhé, musíme nepochybně nyní hodnotit implementaci synergie pro Černé moře. A to je obtížný úkol, protože nemáme dostatečné nástroje k tomu, abychom zhodnotili a změřili eh, černomorskou eh, synergii a její implementaci. Nemáme totiž eh, správné nástroje k tomu, abychom monitorovali, hodnotili tuto situaci. A proto teď Evropa, Evropská unie čelí kritice právě kvůli tomu, že nemůže efektivně hodnotit realizaci eh, černomorské synergie. A já si myslím tedy, že to mm, popisuje dobře situace, v níž si ní ocitáme. Nicméně chceme také hovořit o eh, provádění této eh, synergie. A můžeme o ní říci, že e, byla je omezeným e, nástrojem, roztříštěným nástrojem, třeba že tu jsou pozitivní prvky, kterých dosáhla tato černomorská synergie. Zejména co se technických oblastí týče. Ale provádění jako takové e, je pozadu, v oblastech, jako je dobrá zpráva nebo zejména bezpečnost. Tyto oblasti tedy čelí neustálým výzvám, co se jejich hm, provádění týče. Vzhledem tedy k nastále situaci musíme uznat, že Evropská unie potřebuje strategii pro Černomorskou oblast, která by měla stavět samozřejmě na zásluhách černomorské synergie. Ale také by měla tato strategie vybudovat silné, silný eh, rámec politik. Ehm, takové, cílem takovýchto strategií Cíl těchto strategií velice dobře zapadá do, do makroregionu, eh, V níž již vznikaly podobné iniciativy, jako například pro Baltské moře a pro Dunajskou oblast, tedy pro Podunají. Eh, pokud tedy budeme hovořit o eh, politickém rámci budoucích strategií, myslím, že zapotřebí zajistit integrovaný přístup k oblasti Černomoří ten dosud nemáme. Musíme tedy vytvořit také akční plán a také musíme vytvořit mechanizmy k monitorování, eh, vytváření a podávání zpráv, následných zpráv. Musíme zajistit adekvátní eh, finančně lidské zdroje a eh, chci zdůraznit, že tedy potřebujeme samostatnou rozpočtovou linku pro strategii Černomoří. Musíme také zajistit viditelnost pro Černomoří, především prostřednictvím pravidelných ministerských eh, setkání a měli bychom eh, posílit aspekt eh, inkluzivity, tedy zúčastnění všech jednotlivých aktérů černomorské oblasti a jejich aktivní spoluúčasti. A teď se dostávám k hlavnímu bodu, o něž jsem se ji zmínil na začátku. Hlavním cílem eh, aktivit EU eh, e v oblasti Černého moře je, to je především bezpečnost a energetika. Jsou to dva hlavní cíle. V důsledku toho tento můj návrh zprávy navrhuje tři konkrétní pole budoucích priorit, prioritních akcí, tedy bezpečnost a dobrá zpráva, energetika, doprava a životní prostředí a ekonomika a e, rozvoj. Samozřejmě, že návrh zprávy má určitá omezení, e, tak proto jsem se zabýval těmi hlavními klíčovými body teprve následně se je budu snažit obohatit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A chtěl bych poděkovat kolegům a také budoucím, tedy přispěvatelům k této zprávě, tedy stínovým zpravodajům, e, za vaše e, názory, které mě budete předkládat a také eh, se těším na spolupráci s Evropskou komisí a těším se na vaše příspěvky. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Děkuji jako další pan Schulz, stínový zpravodaj. Der ähm, Bericht zur EU a přístup Evropské unie ke strategie Černého moře jde správným směrem, co se týče stanovení cílu ale i přesto e, je tady ještě e, několik mezer, které bychom mohli zaplnit pomocí pozměňovacích návrhů. Já chci načetnout tři z nich. Za prvé, co se týče rozvoje demokracie a občanské společnosti, taky chcem, chceme e, prosadit výstavbu přeshraničních sítí. Je velice důležité, aby ini, různé iniciativy měly možnost spolupracovat a na EU je také finančně podpořit takové projekty. Dále bezpečnost zajistíme nejenom odzbrojením a smlouvami, ale také e, výstavbou systému včasného varování, také pomocí budování eh, vzájemné důvěry a zapojení a co se, co, se, co se týče trvalé přítomnosti eh, ruské černomorské flotily, je to zvláště důležité. A za třetí je to boj eh, s přeshraniční kriminalitou a zvláště obchodem s drogami v tomto regionu. I tady v tomto směru je třeba tuto zprávu vylepšit. Grazie. A questo... Děkuji. Předávám slovo panu Kovačovovi z EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegovi za návrh zprávy. Kolegové, já vítám iniciativu podobě této zprávy. Já musím zdůraznit, že Evropa potřebuje strategii pro region Černého moře. Potřebujeme lepší kontinuitu a naše úsilí v této oblasti musí zacházet do větší hloubky. Stále ještě málo uznáváme strategický význam této oblasti pro obchod, zabezpečení energetických dodávek a dopravu. I obchod. Evropská unie musí posílit svou přítomnost jak z politického, tak hospodářského hlediska. Z politického hlediska na prostřednictvím podpory zemí v tomto regionu, aby se z nich staly země demokratické a aby zajistili řádnou zprávu a právní pořádek, právní řád. Musíme také pomáhat, napomáhat mírovým řešením zmrazených konfliktů. A někdy bohužel ne úplně zmrazených. Musíme budovat důvěru na hranicích mezi konfliktními partnery. Evropská unie může být také hospodářským hráčem, důležitým hráčem, může podpořit lepší příležitosti pro regionální spolupráci a obchod. Pokud je o společný operační program pro spolupráci, to je dobrý nápad, ovšem financování podle mě nenaplňuje naše očekávání aby to vůbec něco změnilo v regionu Černého moře. Evropská unie může zahrát mnohem větší roli při utváření bezpečnosti v oblasti Černého moře. Zejména bychom měli posílit naši úlohu, která se týká zmrazení zbraní a boji proti obchodování s lidmi. V rámci evropské politiky sousedství má Evropská unie bránit tomu, aby se vytvářely další konflikty. Nicméně v Černém oblasti Černého moře je jich stále více zvlášť na Kavkaze. Měli bychom se snažit zabránit tomu prostřednictvím mírových opatření a opatření na budování důvěry. A za každou cenu se musíme vyhnout tomu, že bychom vyvolávali konflikty nebo vydávali prohlášení, která vyzývají k použití zbraní místo mírových řešení. Já jsem přesvědčen o tom, že výzvy v oblasti Černého moře nemají bilaterální řešení. Evropská unie je mocnost s globálními ambicemi a proto by měla mít vůli a sílu zapojit celý region a napomáhat spolupráci na hranicích i spolupráci v obchodě. A to aktivně jen tak budeme schopni řešit výzvy v tomto regionu. A chci poděkovat kolegovi Ongoriánovi za návrh zprávy. Já také doufám, že Evropská unie posílí administrativní kapacity a budoucí Evropská služba pro vnější činnost bude mít dostatečnou kapacitu, která Evropské unii umožní stát se vůdčí silou v, tomto, v této oblasti. A připojí se ke kolegům, myslím, že musíme udělat další krok správným směrem a musíme podpořit komisi, aby zpracovala úplnou strategii s odpovídajícími finančními zdroji. A takováto strategie by měla samozřejmě vycházet ze zkušeností v této oblasti i ze zkušeností jednotlivých iniciativ EU. Jedno konkrétní opatření, které bych rád viděl v oblasti Černého moře, je koordinace vyhledávacích a záchranných operací. Máme zkušenosti z minulosti. Nedaleko od pobřeží se potopily určité lodě a vedlo to ke ztrátám na životech i k hospodářským ztrátám. A také z regionálního pohledu, protože já jsem s novým zpravodajem ve výboru Regi pro tuto zprávu, mám na starosti stanovisko tohoto výboru, chci zdůraznit kulturní dědictví v tomto regionu je to nesmírně bohatý region, má velké kulturní dědictví, ale moc se o tom neví. A proto se domnívám, že v oblasti Černého moře bychom měli zavádět opatření na podporu cestovního ruchu a měli bychom podpořit kulturní výměny. A také bychom měli zavést společný kulturní marketing mezi sousedními zeměmi. A já rozhodně doufám, že toto téma bude zajímat nejen Bulhary anebo Rumuny, je to důležité téma pro všechny členské státy Evropské unie. Děkuji. Grazie, kolegy. Abbiamo eh, Děkuji vám, kolegové. Hlásí se pět eh, řečníků. Eh, na závěr ještě promluví zpravodaj. Prosím, hovořte tedy stručně. Slovo má pan Nikolaj Alde. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, zaprvé chci přivítat tuto zprávu a chci se zaměřit na účinnost naší zahraniční politiky. I v roce 2007 jsme vlastně rozjeli synergii pro Černé moře, ale posud se nic nestalo. Vzpomínám si na a východní partnerství, ani to se nenalézá v příliš dobrém stavu. To tedy uvádím v závorce. A tato zpráva musí být takovým systémem včasného varování, co se týče našich politických nástrojů, zvláště ve směru k politice sousedství. Několik poznámek eh, k otázkám evropské bezpečnosti. I přes přítomnost NATO, i přes jeho funkční zapojení do udržení bezpečnosti v této eh, oblasti. My nesmíme zapomínat na to, že tam je vlastně stálý konflikt. Máme tam eh, Podněstří, máme eh, konflikt v Gruzii, v Azerbajdžánu a Evropská unie se tam zapojuje a proto je důležité se zapojit i více a účinněji v této oblasti. A pak ještě další otázka, která se do zprávy musí dostat. A to jsou hranice Evropské unie. My hovoříme často o přistěhovalectví, o zabezpečení vnějších hranic, ale e, musíme také učinit konkrétní e, kroky. Jsou to dveře otevřené pro přistěhovalectví z Asie a Bezpečnost na těchto hranicích je potřeba posílit. Je třeba hovořit i o obchodu s lidmi, který sehrává eh, významnou úlohu v této oblasti. Evropská unie musí účinně potírat tento obchod také, obchod s drogami, ale, jak říkám, i obchod s lidmi. Tato strategie se může stát důležitým aspektem i ve vztahu mezi námi a Ruskem, protože mimo eh, tohoto vztahu je eh, důležitý, důležitou součástí tohoto vztahu i Černé moře jako takové. Kolega Kirilov. Pan Kirilov. Grazie, prezidente. <coughs> Like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád ještě doplnil k tomu, co už bylo řečeno. Že se samozřejmě snažíme zaměřit na celou oblast Černého moře a na spolupráci. Ale zaměřit se tak to bylo hodně těžké, i pokud jde o dosavadní politiku Evropské komise. Ale pracovat v tomto směru, v tomto ohledu bude ještě důležitější. Musíme se snažit dosáhnout nějakých výsledků. Já souhlasím s tím, že pokud je o synergii v oblasti Černého moře, zůstává to prostě na papíře, je to dobrý nápad, ale zatím nemáme nic z hlediska obsahu. Proč je to důležité? Protože, jak už bylo řečeno, měli bychom k tomu přistupovat prakticky. Rumunsko a Bulhorsko se stává součástí šengenského prostoru. Takže oblast Černého moře se stane centrem pozornosti i z hlediska obchodování s lidmi, stejně jako Středomoří. Takže to je jenom jedna z věcí, které děláme. A když se na to nezaměříme, budeme mít hodně problémů. Obchod se může přesunout právě tam, a tady je dobré, abychom společně mluvili o strategii pro Dunaj a pro Černé moře. Je dobré, že se tomu letos věnujeme současně, protože pokud je o obchodování s lidmi, využívá nejrůznější kanály a to platí i pro terorismus. Je to všechno propojené. Takže já souhlasím se všemi aspekty té strategie, dosavadní strategie, ale pokud je o bezpečnost a pokud je o implementaci, i pokud je o konkrétní rozpočtové položky, abychom byli produktivní, abychom dosáhli nějakých výsledků, abychom dospěli z obsahového hlediska k tomu, o co nám jde, musíme se snažit ještě víc, jinak nám ta synergie zase selže. Agi Georgio. A nyní kolega Georgio, prosím. ίσως ταυτόχρονα να είναι ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Pane předsedo, bez pochyby jde o důležitý region. Jak ze strany obyvatelstva, tak i mimo něj, ale já jsem to asi nepochopil úplně dobře. A my tady teď společně uvažujeme s těmi různými vládami těch sousedních států? A jaké přístupy vlastně tam, tam byly dosud zastoupeny? A co se týče zpravodaje, on hovořil s těmi parlamenty v těch různých sousedních stát, státech? Tady už jsme hovořili s těmito parlamenty o e, společné budoucnosti My nesmíme vzbudit takový dojem, že zde začneme zasaho, zasahovat bez toho, abychom se také eh, snažili odpovídajícím způsobem podpořit a chránit místní obyvatelstvo. A teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu tématu, o němž chci hovořit, a to se týká bezpečnosti a energetiky. To jsou asi ty nejdůležitější směry Jsou to velice široké směry a předřečník hovořil i o imigraci, ale my musíme myslet i na občany, na obyvatele, které je někdy vystaveno velice složité situaci. A teď si kladu otázku, jak vlastně to vypadá s tou zprávou a se opatřeními Evropské unie. Jakým způsobem můžeme přispět ke zlepšení situace tamní obyvatelstva, tak, aby mohlo překonat chudobu, tak, aby mohlo převzít odpovědnost za vlastní vývoj a aby nebylo i ohrožováno další imigrací, i když ta je často oprávněna, když ti lidé eh, žijí eh, v tíživé situaci a slibují si, slibují si zlepšení své situace svým do EU. Eh, Děkuji. Kolega Preda. Ehm, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl poblahopřát kolegovi k textu, který se tady předkládá. Za druhé bych chtěl poukázat na to, že dnes tady zazněla velice přesvědčivá výzva Máme to také v důvodové zprávě, která je přeložena ke zprávě. Strategický význam Černého moře podle mě, a já si myslím, že to vyplyne i z debaty, z rozpravy, která nás ještě čeká, a konečná verze textu po pozměňovacích návrzích a po diskuzi, po diskuzi, která proběhne, z politického hlediska musí odrážet strategický význam Černého moře. A na závěr bych rád poukázal na to, nakolik správné jsou úvahy zpravodaje v důvodové zprávě, která je přeložena ke zprávě. Týká se to té roztříštěné povahy. Někdy to až překvapující. Především co se týče finančních výhledů, to je opravdu důležitý aspekt. Je tady o přerozdělení prostředků, které měly být přiděleny pilotnímu projektu. Projektu, který se zaměřoval na Černé moře. A nakonec se ty prostředky použily úplně na jiný sektor, úplně na něco jiného. roztříštěná povaha financování znamená, že energie, která je v tomto regionu, se nedá pořádně využít. A jak bylo řečeno, my jako europoslanci musíme být zapojeni do této debaty, ale to nestačí. Děkuji. Jako poslední pan Vajko, prosím. Hvala lepa, gospod predsednik. Mnohokrát děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám za pozdní příchod. Já jsem ještě další povinnosti. Musel jsem být na hlasování ve výboru DEVE. Rád bych poděkoval kolegovi Unguránu a rád bych mu poblahopřál k této obsahově velice bohaté zprávy, zajímavé zprávy, důležité zprávy. Já myslím, že on zpracoval hloubkovou analýzu, nebudu opakovat, co říkali ostatní, tato oblast je pro Evropskou unii důležitá. Je to oblast, kde působí celá řada zemí. a ne všechny země stejně pokročily na cestě do Evropské unie. Máme bilaterální kontakty s některými z těchto zemí a některé z těchto zemí sehrávají značnou roli, pokud chceme nějakou konstruktivní strategii Evropské unie pro tuto oblast. A možná, že bychom měli počítat právě s těmito zeměmi, Měli bychom si zajistit jejich příspěvek do této strategie. Tuto strategii je třeba dál rozpracovat a možná, že bychom měli věnovat větší energii a víc času přípravě této strategie. Tato strategie přispěje ke stabilitě regionu. Je to pro Evropskou unii sousední region. Jak víte, jsou tam určité zatím spící konflikty. Tady bychom měli zaujmout aktivnější přístup, až se budeme snažit řešit tyto zmražené konflikty. Měli bychom se také snažit přispět k hledání řešení těchto konfliktů. Tato oblast je také nesmírně důležitá z energetického hlediska. To je ve zprávě zdůrazněno a já to nebudu znovu opakovat. Velice důležité je podle mě to, abychom zvlášť velkou pozornost v této strategii věnovali otázce lidských práv otázce budování demokratických institucí a systémů jako takových. Ve všech zemích v tomto regionu by měla být zavedena demokracie, zvlášť v těch, které usilují o členství Evropské unie. Děkuji. Grazie, kolega Weigl. Děkuji, pane kolego. Jste vždy vítán. Předám slovo komisi panu doktorovi Bešemu. Grazie, onorevole presidente. Euh, euh, Děkuji vám, pane předsedo. Možná bych mohl eh, stručně tedy uvést ten, eh, toto téma. Především chci poděkovat panu zpravodaji, je to velice bohatý text. A tento text je velice dobře vyvážený, který nám umožní postupovat vpřed a překonat stávající rámec našich činností. Jen pár slovy bych mohl připomenout, že Černomorská synergie je jedním z prvků našich politik ohledně Černého moře. Jsou to politiky týkající se různých států této oblasti. Jsou to intenzivní hluboké eh, politiky a Synergie Černomorská se zabývá společnými prvkami, prvky spolupráce. To si myslím je třeba připomenout. Nebudu opakovat všechny předložené myšlenky, ale myslím, že na nich budeme s velkým zaujetím eh, pracovat. Eh, nepochybně eh, časem nám vyplynou určité priority, už byla citována bezpečnost, Eh, otázky související s imigrací. To vše se nějakým způsobem odráží v našich strategiích a v krocích, které budeme následně uskutečňovat. Snad ještě pár slov, ale budu velmi stručný. Nelze podceňovat obtíže s prováděním takovýchto strategií. Region, o kterém hovoříme, je velice složitým eh, regionem. Eh, je tu celá řada různých potíží, které třeba zohledňovat. Nicméně doposud ten technický přístup, který byl přijímán, technický přístup sestávající z drobných krůčků, je právě výsledkem analýzy eh, místních potíží. Potíže, tedy, které jsme zaznamenali v našem technickém přístupu, nám jasně ukazuje, že ještě nejsme na konci cesty, je třeba jasně odlišovat mezi implementací, potížemi s implementací a jasnou vizí kterou můžeme mít jako Evropská unie. Máme své cíle a zájmy v této oblasti. Pan zpravodaj má pravdu, když hovoří o tom, že bychom se mýlili, kdybychom e, toto všechno chápali jako překážky naší vize. Musíme se jasně rozhodnout, co chceme. Potíže zde budou v dosahování našich cílů. Ale musíme mít jasnou politickou vizi, vyjádřit, co chceme a to eh, v tomto ohledu je tedy tato zpráva zásadní. A ještě poslední skutečně pár slov, pane předsedo. Důležité Důležité jsou i praktické a logistické důsledky naší činnosti. Hovořili jsme o politickém rozměru, hovořili jsme o pravomocích jednotlivých členských států v dané oblasti ale jsou tu ještě finanční a administrativní podmínky, v kterých fungujeme. Pokud chceme hrát určitou úlohu v tomto regionu, musíme za to zaplatit danou cenu s ohledem na rozpočet, administrativní výdaje, lidské zdroje. A poslední, co bychom si přáli v této strategii, je vytvářet nějaké nové očekávání a poté nové zklamání. Musíme se zaměřit na to, co činíme a jak to činíme. Eh, bylo to zmíněno již vícekrát. Vytvoření eh, tedy služby vnější činnosti EU je příznivou příležitostí k tomu, abychom začali znovu přizpůsobili politické priority a způsoby, jak jich dosahovat. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Beše, za eh, jasnost vašich slov. A ještě předám slovo zpravodaj na závěr. Trajan Ungureanu. Trajan Unguranu. Um, um... Děkuji, pane předsedo. Už teď vlastně proběhla velice plodná debata. Zaznělo tady tolik dobrých myšlenek, dobrých připomínek. Já se pokusím být stručný. Myslím, že se v podstatě zhodneme na tom, nakolik důležitá je oblast Černého moře ze strategického hlediska, to především. A se všemi s vámi souhlasím. Není to jenom rumunsko-bulharská otázka řecká otázka. Je to prostě regionální záležitost. Je to naprosto evropský problém. A má jak pozitivní, tak negativní stránky. Já myslím, že pan Schulz velice správně popsal výzvy, které nás tady čekají z bezpečnostního, z bezpečnostního hlediska. Týká se to obchodování s drogami v této oblasti. Já myslím, že pan Kovačev má pravdu, když říká, že problém tady představují drogy, zbraně a mohu navázat na to, co říkal on i ostatní. Problémy v oblasti Černého moře nemají bilaterální řešení. A chápu také, že pan Kovačev říká, že naléhavě je potřeba řešit otázku záchrany a hledání na Černém moři. To je naprosto zjevné, bylo to naprosto zjevné v posledních dvou měsících z tragických důvodů. Souhlasím s paní Nikolaj. S tou synergií Černého moře jsme moc daleko nedošli, ale já myslím, že tady zazněla ještě další cená připomínka. Synergie Černého moře není jen politika. Neměli bychom ale podceňovat region Černého moře. On má obrovskou kapacitu blokovat a zpomalovat, stěžovat věci. Na to musíme vždycky myslet. A také uznávám to, co říkal pan Kirilov. Význam oblasti Černého moře stoupne, jak ono bude Rumunsko a Bulharsko v šengenském prostoru. Hrozí, že z Černého moře se stane nové středomoří? To je dobrá otázka. A abych odpověděl panu Hadži Georgiemu, ano, potřebujeme společnou debatu. Jedna už vlastně proběhla v Kijevě v roce 2008 na ministerské úrovni. A ve zprávě, kterou předkládám, vyzývám k tomu, abychom znovu spustili tento mechanismus. Pan Preda opakovaně zdůrazňoval význam strategie pro tuto oblast. Já myslím, že jsme všichni naladěni na stejnou vlnu. Pan Wagen mluvil o problematice lidských práv. Já myslím, že to by se mělo řešit i v této zprávě. A zcela na závěr. Pokud je o to, co říkal pan Beše, ano, vracím se k jeho analýze pokud jde o specifickou povahu Černého moře z politického strategického hlediska, což znamená, že tato oblast je opravdu obtížná. Pro nás i pro veškeré evropské činnosti. Jak říkal doktor Beše, neměli bychom tuto oblast podceňovat. A samozřejmě nemůžeme vyřešit všechno, ale peníze se počítají, peníze se projeví. Pokud chceme hrát nějakou úlohu v této oblasti, musíme být důslední. A to i z finančního hlediska. To je prozatím všechno. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Grazie. Ehm. Děkuji. Chci vám ještě oznámit, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 16. listopadu v úterý ve 12 hodin. Sedmý bod, jak už jsem oznámil, byl zrušen. Můžeme tedy ukončit nyní naši práci. A teď všichni kdo jsou tedy oprávněni, aby se účastnili schůze rozšířeného předsednictva, eh, tak aby zde setrvali, protože za další 10 minut bude pokračovat. Teď je desetiminutová pauza a potom bude